Dámy a pánové, eh, akademická čtvrthodinka uplynula. A, a budeme tady fungovat podle akademických zásad, protože jsou tady vzácní představitele vědy, odborníci, různí odborníci, jak víte, dámy a pánové. Tématem našeho slyšení je zlepšení dodávek eh, rostlinného proteinu v Evropě, čili rostlin s vysokým obsahem proteinu. Já vás tady ještě jednou srdečně vítám, všech naše hosty. Na úvod bych řekl, eh, že, jak víte, evropské zemědělství je hodně eh, závislé na dovozu rostlinných bílkovin. Je tady naléhavá potřeba eh, přehodnotit systém. Jde o to, zvýšit podíl výroby bílkovin. Eh, rostlinných v rámci evropských možností. My už jsme se tím několikrát zabývali. A vždycky to dopadlo tak, že bylo eh, snažší, nebo je snažší dovážet poměrně eh, levnou soju, než dávat, než dávat peníze No a pěstování a, a šlechtění a s cílem zlepšit výnosnost našich, rostlin, našich bílkových rostlin. Takže vracíme se k tomuto problému. Máme tady určitý sociální tlak nestátních organizací. Budeme tam mít části toho slyšení. Nevražte se prosím, ale eh, představím eh, naše hosty vždycky eh, před jejich vystoupením. Prvním řečníkem bude profesor Bernard Schäfer, který bude mít desetiminutovou prezentaci k tedy obilovinám šance dodávek bílkovin a inovativní plodiny. Pan profesor se zabývá pěstováním luštěnin a vysokobílkovinných rostlin a to bogu hrašku a mm, fazolí. A je také eh, eh, aktivní v Unii pro propagaci eh, mm, olejnin a rostlinných bílkovin. Potom dostane slovo Andřej Gazovský, Gonzovský, který je nejenom profesorem pro zemědělské nauky, ale také učuje politologii který pracuje na, různým, na různých funkcích a také pracoval pro Polské ministerstvo zemědělství a zastupoval Polsku v Evropské unii. Takže po této části budete mít možnost se panu profesoru ptát. Teď dám slovo panu profesoru Šeferovi. Máte slovo. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, já vám mnohokrát děkuji, že jsme dnes dali prostor. Mé téma bylo uvedeno. Já jsem jej rozdělil na šest bodů. Nejdříve se podíváme na vývoj obhodování, tedy budu hovořit o těch hlavních tedy mm, plodinách. Tady máme hrášky, vlčí bob, fazoloviny a sojový. Vidíte tady ty trendy. Trend je jednoznačně k směrem k nárůstu u těch velkých ploch. Obecně to zásobování rostlinnými bílkovinami v Evropě obecně je velmi deficitní. To znamená, že v zásadě tady máme téměř 70% deficit, který v současné eh, době eh, kryjeme eh, importem soji. Takže méně se podařuje a velký deficit. Plochy vzhledem k závěrům zemědělské politiky z roku 2014 eh, mírně rostou v rámci greeningu. Dalším faktem je, že můžeme říci, že biologicky eh, hospodařící eh, statky už mají, už obyčejně maximalizovali výnosnost bílkovinných rostlin a už eh, se to nedá dále intenzifikovat. Hlavní eh, část, pokud eh, chceme dosáhnout dalších přírůstků, musím tedy, musí tedy být dosažen v konvenčním zemědělství. Zajímavým podnětem k dalšímu rozvoji by bylo zvýšení vážení toho faktoru greeningu. Teď je to 0,7 k jedné. Z našeho pohledu bychom si dokázali představit faktor 1 a ku 1 pro ty ekologické přednostní plochy. To by dopadalo potom daleko lépe. Zajímavý vývoj teď probíhá na trhu, pokud jde o lidskou výživu. Máme eh, zde nové produkty, které jsou vytvářeny které spočívají v tom, že rostliny bílko, ty bílkoviny rostliny eh, jsou dobré eh, pro eh, nasycení, pro krevní tlak a nahrazují se tedy sacharidové součásti, tedy těmi bílkovinými součástmi z obilovin. A také víme, že jsou tam důležité eh, stopové eh, prvky a tento trend eh, pokračuje. Takže i na trhu máme jednoznačně posun k větší poptávce po bílkovinách. Kromě toho, a to jistě víte, další pozitivní efekty, zejména pokud jde o skleníkové plyny nebo emise skleníkových plynů ve srovnání s eh, rostlinných bílkovin a eh, eh, Tady vidíte v tabulce spotřebu těchto, nebo těchto plynů a spotřebu vody a fosilních paliv při výrobě těchto druhů potravin. A mm, je tedy zřejmé, že které, jsou, které typy bílkovin jsou výhodnější. Ale i pokud jde o hospodařování půdy, tady můžou být eh, zásadní eh, dopady. Eh, dopady. Tady máte náš pokus fazole a oves. Související emise skleníkových plynů hmm mohou eh, zásadním způsobem eh, přinést určité úspory. Eh, ještě jsou možné další efekty, pokud jde o redukci hnojiv, pesticidů, ale také tedy podmítání například zpracování půdy tedy. Redukují se tak energetické náklady. Také jsou zde, je to důležitý prvek eh, v rotace eh, v plodin. Vidíme zde také značné eh, zlepšení u zemědělství, tedy u struktury půdy. Infekční cykly v nemocí rostlin jsou přerušeny a také zde máme zásadní posílení biodiverzity v půdě. Takovéto systémy, které zde vidíte tady obrázek s e, vysokým podílem salámy, kde e, mohou e, velice dobře prospívat a pozitivně působit ruštěniny. Můžeme, máme tady také možnost ty stávající problémy, kde jsou rezistence vůči některým eh, pesticidům eh, pomoci a eh, eliminovat tyto problémy. To vede tedy k tomu, že luštiny mohou, nebo bílkovinné plodiny mohou přispět k k ochraně půdy. Tady vidíte také dopad na obdělávání půdy. Jaké jsou tady, eh, jaká existují omezení v konvenčním eh, zemědělství, to znamená eh, z Německa, pokud jde o mm, pesticidy, zejména herbicidy, platí určité omezení. A mohlo by to znamenat, že teď už není velký podnět pěstovat luštěniny a pokud zakážeme další herbicidy, tak by to byl ještě větší problém. Všechno se teď reregistruje a to je velice náročné. A v Německu brzo už nebudeme mít žádný herbicid, který budeme moci e, použít při těch nejčastějších, e, proti těm nejčastějším e, plevelům. I u insekticidů pyrimikarp je to velice důležité pro, proti mšicím, a zatím to nevypadá, eh, že přijdou eh, nové eh, účinné látky, na to je ten trh příliš malý. Potom jsou tady další omezení. V konvenčním pěstitelství tady máme slabou konkurenceschopnost, často jsou tady nízké tržní ceny. Je tady také ten problém, že některé segmenty trhu nejsou zásobovány dostatečně, chybí zde ty podněty jsou zde nedostatečné poznatky ohledně možnostech eh, používat eh, tyto eh, rostliny soje. Je všude standard, kvalita soje je známa, je dobře k dispozici a často máme netransparentní hospodářské řetězce k tomu. Co bychom doporučili? Za prvé je důležité, abychom dosáhli té harmonizace, která de facto neprobíhá, eh, pokud jde o harmonizaci eh, eh, registrace pesticidů, potom zvýšit greening na poměr 1 k 1. Potom je zde nutnost vytvářet nové hodnotové řetězce pro inovativní potraviny a potom se musíme zamýšlet nad tím, jak nahradit soju ze zahraničí používáním těch eh, domácích evropských rušenin. A tím vám děkuji za pozornost a jsem eh, k dispozici pro vaše otázky. Dobře, tak teď poprosím profesora Goncovského, jestli by mohl přijít eh, sem k nám. Thank you very much. Mr. Sherman, Pane předsedo, já vám chci poděkovat za to, že jste nadnechl, nadnesl toto důležité téma. Zároveň musím zdůraznit, že existují ještě některé další aspekty, je například energetická závislost. V případě eh, potravin máme trošku jiný problém, který souvisí s de facto explozí lidské populace. Podle zprávy, kterou vypracoval výbor, tak bude potřeba zvýšit produkci potravin 60 až 110 A teď mi dovolte přejít ke čtyřem hlavním bodům mé prezentace. Tak nejprve význam zemědělských politik. Chci srovnat eh, dva druhy zemědělské politiky v Evropské unii a v Brazílii. Můžeme k tomu využít různé postupy. Rozhodl jsem se využít syntetický indikátor, to znamená, že zemědělství, eh, vlastně hrubá mm, hodnota produkce. Tady vidíme situaci v Evropské unii a v Brazílii od roku 1970 do současnosti. Jak vidíme v prvních několika dekádách, došlo k nárůstu produkce v Evropské unii, pak se stabilizovala na určité vysoké úrovni. V případě Brazílie vnímáme e, neustále zvyšování zemědělské, hodnoty zemědělské produkce. Ale protože tady se teď zabýváme sojou, tak se podívejme na situaci v oblasti e, sojových bobů, ale také obecně. Brazílie několik desetiletí byla známa jako exportér eh, kávy a cukru. Na začátku 20. století se stala prvním vývozcem hovězího, eh, také kuřecího masa a eh, předběhly Spojené státy v oblasti soji. A teď se podíváme právě na trh s sojou na globální úrovni. Vidíme to tady na tomto grafu, který vy, vypracoval um, americký department pro zemědělství. Podívejme se nejprve na další, na druhou stránku mince, a to jsou dovozy. Největším dovozcem soji je v současné době Čína. Ovšem Evropská unie je na druhém místě, má obrovskou míru dovozu, což jste naznačil. Tak, a teď přejdeme k druhé části mé prezentace. Proč má Evropská unie problémy s dodávkou eh, bílkovin země, eh, zemědělského či rostlinného původu? V podstatě soja a pšení se používají takřka totožnou technologii, v tom tedy není rozdíl, ale situace je ještě zvláštnější v tom směru, že Evropská Unie je předním exportérem pšenice. A zároveň dováží soju. Proč evropští zemědělci tedy se neřídí um, příkladem amerických zemědělců, kteří se řídí předpověďmi eh, ceny jednotlivých komodit a pak se každý rok rozhodnou, zda budou pěstovat pšenici nebo soju. Částečná odpověď je následující. Když se podíváte na Spojené státy, tak míra výnosu soji je poměrně podobná ve Francii eh, a pšenice je podobná nikoli ve Francii. Tam prostě eh, pšenice vynáší dvakrát až třikrát více než soja. A situace je obdobná, když se podíváme na celou Evropskou unii, 27 členských států a srovnáme výnosy pšenice a další plodiny, tak opět vidíme, že je to dvakrát na zhruba dvojnásobné úrovni. Takže si můžeme položit otázku, zda um, bílkovinné um, plodiny jsou jaksi tak, tak, tak, takovými těmi um, osyřelými plodinami, um, přičemž můžeme se podívat na dokument, na evropský um, um, dokument EU agricultural Outlook, kde vidíme, že v posledních dvou desetiletích došlo k poklesu v důsledku jednak ekonomické neatraktivnosti a také v důsledku dovozu a, teď, a také nedostatku výzkumu Nejprve se podíváme na produkci. Jak vidíme na eh, tomto grafu, tak plocha eh, osažená eh, těmi luštěninami je poměrně zanedbatelná, ale když se podíváme na rok 96 před společnou zemědělství, ještě před EZP, e tak se právě tato plocha snižuje od té doby. Takže když se pak podíváme na um, EZP, tak tam se právě po zavedení společné politiky uh, eh, osetí plochami proteinovými plodinami snižuje oproti Brazílii, kde je eh, to přesně obráceně, kde se proteinové a olej na té rostliny uh, eh, pěstují stále výše. A je to vzhledem uh, k ekonomické neatraktivnosti. Uh, jak na to pokázal um, nositel Nobelovy ceny Theodor William Schulz v roce 79. Zemědělci mohou uh, konvertovat klidně písek ve zlato, pokud k tomu jsou správné ekonomické podmínky. Takže tady má, má, má význam uh, zejména uh, bezcelní dovoz, 65 evropských veselních dovozů souvisí právě s těmito, s těmito komoditami. Jsem trochu skeptický, pokud jde o eh, dopad společné zemědělské politiky. Jak zmínil profesor Schaffer, teď už jsou to určité pozitivní změny, ale je to poměrně pomalé. Když se díváme na výzkumné a eh, rozšiřovací projekty, tak ehm, máme tady dokumenty díky DG Research, tak vidíme, že nejvýznamnější produkty u proteinových plodin představují méně než 20 milionů eur eh, dohromady. Když to srovnáme s těmi 4 miliardami, které jsou věnovány na výzkum zemědělství zeměděl, celé zemědělské oblasti, tak vidíme, že eh, bílkovinné plodiny rozhodně nejsou na prvním místě v rámci DG Research a DG eh, Zemědělství. Jaká řešení můžeme přinést, abychom tento velký problém vyřešili? Za prvé, můžeme ho řešit pouze navýšením produkce, prostřednictvím biologické diverzifikace, nových ekonomických podnětů a v kratším horizontu musíme eh, uvažovat také o diverzifikaci dovozu. Nejprve první bod. Biologická diverzifikace. Z této tabulky vidíme, že mezi různými eh, druhy, které se pěstují v Evropské unii, tak rozdíl mezi úrovní proteinů představuje 15 až 40 V rámci každého druhu rozdíl mezi minimálním a maximálním obsahem je 14 až 40 To ukazuje, že je tu obrovský potenciál pro zemědělce i chovatele zlepšit situaci ve vztahu k této produkci. Dále e, inovativní e, hospodářské pobídky. Například e, fixace dusíku, nějaké kompenzační schéma a také dovozní cla. A v případě těchto luštěnin a bobovitých rostlin tak fixace dusíku v podstatě částečně umožní ušetřit na hnojivu. A jak bylo uvedeno ve zprávě eh, paní McIntyre, tak eh, dusičnaté eh, ta hnojiva jsou důležitá k získání vysokých výnosů, ale jejich výroba představuje asi 50 fosilní energie spotřebované na tento účel, takže proč eh, neuplatnit nějakou ekonomickou pobídku na ty firmy, které vyrábí tato hnojiva, znečišťují prostředí a předat to těm zemědělcům, kteří pěstují eh, tyto eh, rostliny, které vážou dusík. Dokud neuvalíme cla na dovozy soji, a těch rostlin, tak neřešíme tu situaci, ne, neumožňujeme zemědělcům konkurovat se zemědělci mimo Evropskou unii. A dále, když se podíváme na situaci, na vlastně směřování těch dovozů, tak proč se nepodívat na východ Evropy? Ukrajina, Rusko, užší vazby s touto částí našeho kontinentu budou prospěšné nejen pro naše zemědělce, ale také pro místní zemědělce a také z politicko-ekonomického hlediska eh, pro eh, východoevropské hospodářství. Takže technologicky není velký rozdíl mezi eh, pěstováním pšenice a soji. Hlavní důvody nepřijatelně vysoké úrovně dovozu soji do Evropské unie se podařilo identifikovat následujícím způsobem. Veselní dovoz eh, proteinových rostlin, poměrně nízké výnosy v Evropské unii, nedostatek výzkumu a rozšiřování, nedostatečná diverzifikace dovozu a nedostatek eh, jasných politických rozhodnutí. Takže nástroje, eh, které je, jsou potřeba, jsou k dispozici, ale jsem trochu pesimistický, protože chybí eh, politická, eh, silná politická vůle k řešení této závislosti Evropské unie. Proč? Eh, v důsledku některých odpůrců geneticky modifikovaných plodin, dále jsou tu silné lobistické skupiny, které dováží soju a také podle mě nedostatek efektivnosti na úrovni lidí, kteří fungují v různých stádích zemědělské politiky. Ale je to zejména slabá lobby z, eh, z evropských zemědělců. Děkuji. Bardzo děkuji za... Já také mnohokrát děkuji za pěkné prezentace, se kterými jste se vešli do vymezeného času, jak jste slíbili. A teď eh, první kolečko otázek. Jako první Dostává slovo pan poslanec Taraba. Je remercie M. Schaeffer et Krasnowski pour leur exposé très intéressant. Il y a quelques années dans cette... To bylo velice zajímavé. Před nějakou dobou tu byl francouzský profesor Marc Dufumier, který eh, se eh, v podstatě poukazoval na eh, rozpor s kyotskou dohodou, kdy máme 70 eh, plodin, které dovážíme na krmivo pro naše eh, zvířata, které dovážíme z Ameriky. Čili to se dá řešit jedině, je, je, jednak um, uh, smlouvami s um, dalšími státy nebo nějakým zlepšením produktivity, co třeba Rumunsko nebo Polsko. To jsou země, které by mohly přispět ke snížení, si, si, si se to nesnížíme na nulu, ale snížení této závislosti na americkém kontinentu, pokud jde o produkci e, rostlinného, e, rostlinných bílkovin. Jaké strategie bychom měli nastartovat e, na této úrovni? Jak jste řekl, tak tady je určitý, e, určité určitá návaznost, kde je tu malé procento, abychom eh, napomohli této, tom, těmto plodinám, ale mohli bychom zajít mnohem dál. Jaké strategie by bylo potřeba uvést do praxe, abychom dospěli k evropské strategii eh, snižování této závislosti? A to zejména v kontextu intraevropském, ale také ve vztahu k našim o bezprostředním sousedům Ukrajina, Rusko, abychom měli sousedské vztahy, na kterých s tím již můžeme pracovat. Posel Hausling. Hausling. Děkuji eh, za zajímavé přednášky. Já doufám, že jste si přečetli i zprávu z roku 2011, kterou Evropský parlament eh, schválil k eh, dlouhodobému problému eh, evropského proteinového deficitu. Není to tady nové téma, já jsem byl tady zpravodajem a teď je tady slyšení právě na toto téma. Tehdy jsme měli také slyšení a říkali jsme, bohužel je tady deficit a ten se nám nezmenšuje a, potom jsme z e, nesměle ve společné zemědělské politice e, se k tomu posunuli, e, abychom to započítali do greeningu, ale přesto to ještě pořád se pořád nerozjelo. Vy jste říkali, že jsou silné lobistické skupiny, které nemají žádné zájmy na tom, aby si Evropská unie mohla vyrábět vlastní bílkoviny. Mohl byste říct přesně jaké? Potom se hovořil o politických zásazích. To patří eh, samozřejmě eh, ke skutečnosti. Srovnali jste eh, výrobu v Evropě a v Brazílii. Já doufám, že to nepotřebujeme, takové srovnání, protože tak bezohledně, jak v Brazílii a v Argentíně, jak se tam pěnuje, tedy pěstuje soja, to tady asi mm, podle toho bychom se nechtěli poměřovat. Prostě důležitá otázka je, proč eh, to je všechno pořád eh, v mé zprávě eh, v roce 2011 a pořád se to nepodporuje, pořád se to nezapočítalo neza, do klimatických cílů. Proč neřekneme, že tady konzervujeme dusík, nebo šetříme dusíkem? A, a proč jsme to nezabudovali, nezabudovali tedy do šetření Měli jsme tady eh, komisaře eh, dnes dopoledne, který nám eh, říkal, musíme udělat něco v zemědělství na snížení emisí. A my používáme čím dál více minerálního dusíku a to je chyba. Na pana šéfra bych se zeptal a tam mi to trošku udivilo. A vy jste nehovořil vůbec o Vojtěžce, ale hovořil jste jenom o luštěninách ale to může mít významný eh, podíl na úspoře eh, eh, tedy cizích bílkovin při krmení dobytka. Ale říká se, že do budoucnosti nebude moc pesticidů k dispozici, ale s dovolením biopodniky ukazují, že to jde i bez toho. A, a opravdu maximalizují výrobu. Já jsem tedy také do své zprávy napsal, že je tady nedostatečné poznání v komerčním a zemědělství. Že při podpoře těchto technik v komerčním zemědělství je třeba, tam je třeba se zaměřit především. Můžu na to přímo zareklat, pane Houslinku? tak pokud jde o útěžku, a je to, to nebylo mé téma tam, takže jsem je za mě vy, vy, vy, vynechal. A pokud jde o ty rostlinné lékařské přípravky, tak já vidím, že biopodniky e, nedosahují ani třetiny výnosů, co intenzivní výroba. 25 let se to zkoumá, víme, že o tom hovoříme ty problémy eh, zásadně narůstají a je jedna věc jasná. Biopodniky eh, toho udělali hodně v té oblasti, ale jsou na hranicích a už mají také problémy, protože mají příliš mnoho eh, luštěnin v rotaci plodin. A buď naruste bioplocha, anebo budeme víc konvenční. To zatím chybí. A k tomu chybí podněty. A pokud jde o Eh, praktické pěstování, tak tam máme na to příliš málo eh, zemědělství. Já si myslím, že to můžu dobře posoudit. Na to pracujeme dlouho. Tam eh, úplně s vámi tedy nesouhlasím. A vidíte, že intenzivně mm, zkoumám biopodniky. Tady nejde o to, že by nebylo know-how, a to se uh, hodně uh, zkoumá a podporuje léta a má to reakci. Ale je tady samozřejmě ten cyklus, koloběh, který běžel špatným směrem. Měli jsme příliš málo výzkumu, příliš málo masy na trhu. Nebyl tady tedy zájem o takovéto produkty na trhu a když není zájem, tak se eh, nešlechtí. Takže musíme eh, se postarat o to, aby tenhle eh, koloběh, a to vyplývá i z vašeho dokumentu, prolomil. A tady máme šanci, když například prostřednictvím greeningu zvýšíme podíl těch ploch, kde se eh, to pěstuje. To si myslím, že je velmi důležité, abychom také eh, vzali určité, nebo dali určité eh, impulzy na straně trhu. Děkuji, pan poslanec Des. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám také za vaše přednášky. Já můžu potvrdit toho hodně, co jste říkali. U nás eh, v okolí eh, jsem pěstoval jako jeden z prvních v 60. letech a měl jsem jenom pozitivní zkušenosti. Po eh, řepce, a to mimochodem se do Ajluku nepočítá, měli jsme o 10% vyšší výnosy, než, než bez řepky. ještě druhý rok, kdy už se tam nepěstovalo, jsme to měli asi o 5% vyšší. To se tam nezapočítá. A já se ptám eh, pódia, jak eh, vědci eh, ovlivňují to započítávání v rámci Luku a Martina Hauslingu. Tam by člověk neměl brát paušálně. Já znám brazilského zemědělce, který má 2400 hektarů, 700, 700 hektarů lesa a nic z toho nevyklučil 800, 800 eh, eh, eh, hektarů má pastviny a, a, a ta půda a jeho rotací se splodňuje, dělá to správně, bylo to u Palo Alto a má to auto, pardon. Určitě se dá a dobře hospodařit tam. Také bych chtěl zmínit, že pěstováním eh, eh, řepky, eh, především vedeme k tedy zachovávání nebo k výrobě bílkovinných krmiv. Mám v okolí takový podnik a je to také ten regionální koloběh a to si všichni přejeme. Chtěl bych také podpořit to, co jste říkali, abychom ten faktor zvýšili z 0,7 na 1 k 1 je třeba změnit delegovaný právní akt. Bez nasazení zemědělského výboru tady ale by ten faktor byl dneska jenom tři. My jsme byli eh, tehdy zděšeni, když ta komise řekla a, a pohrozili jsme eh, komisí, eh, komise eh, odmítnutím toho delegovaného aktu a díky tomu eh, a můžu tedy eh, říci, že se nám to podařilo eh, alespoň na těch přednoční plochy takto dostat eh, pěstování bílkovinných plodin. A bylo to jedině tady díky zemědělskému výboru a byl bych rád a kolegům ze všech frakcí, kteří proto hlasovali tehdy, jsem byl jim vděčný. A musíme pracovat na tom, aby na přednostních plochách se opravdu eh, pěstovaly bílky, bílkoviny, protože jinak, mm, nebo díky tomu budeme méně závislí na dovozu. Oui, merci, président. Ano, děkuji. Všichni, myslím, víme, že soja je samozřejmě eh, naprosto nezbytnou eh, pícninou, nezbytnou plodinou, z které vyrábíme krmivo, ale Eh, my eh, pokrýváme pouze malé procento z domácí produkcí. A pak eh, je tu řepka, která má pořád 24%. My dovážíme soju většinou z Ameriky, z, také z Brazílie, z, z Argentíny. A v podstatě soja je prvním eh, nejvýznamnějším eh, geneticky modifikovanou plodinou, která na náš trh vstupuje a vůči ní existuje stále značná nedůvěra. A protože jsme ehm, tedy eh, produkujeme, protože nesmíme zapomínat, že ehm, také je tu vazba na smlouvy o volném obchodu mezi Spojenými státy a Evropou, a um, tím se omezily tyto plochy, eh, plochy osazené eh, těmito eh, rostlinami v Evropě. Francie by chtěla zdvojnásobit tyto plochy, abychom omezili tuto závislost, protože ten dovoz je většinou geneticky modifikovan. Je tu potenciál 200 tisíc hektarů, je tu roční um, potenciál zdvojnásobit těch 100 tisíc uh, už oproti roku 2014, čili poměrně významná změna. 50% proteinů, které se skonsumují ve Francii, jsou z dovozu, takže musíme uh, opravdu oživit a více nastartovat produkci soje, abychom dosáhli nezávislosti, ale co navrhujete, abychom účinným a konkrétním způsobem pobídli zemědělce samotné k tomu, aby se pustili do pěstování soje nebo aby rozšířili plochu osazenou sojou? Děkuji. Pan posel Buda. Poslanec Buda. Děkuji. A děkuji vám za vaši prezentaci, za vaše vysvětlení. Je zcela jasné zřejmé, že nemůžeme eh, mít z, eh, z, eh, produkci zvířecí bez toho, aniž bychom měli pro ten dobytek nějaké, nějaké krmivo. Ehm, A všem je tu také mm, problém souvislosti s návaznosti tedy na produkci metanu. Ehm, je tu každopádně velká, ehm, jsou tu značné limity. Limity přírodní nepříliš mnoho států Evropské unie může vůbec soju pěstovat. Z toho musíme vycházet. Za druhé, musíme být korektní, když předkládáme takovéto analýzy. Proč se tolik dováží, dováží z Brazílie a proč to nelze vypěstovat v Evropské unii? Je to proto, protože rozdíl v nákladech na tunu je prostě značný. My dovážíme eh, v, z Brazílie bez problému geneticky modifikovanou soju. A je to prostě proto, že to taky je. A bavíme se o možnosti pěstovat geneticky modifikovanou soju v Evropské unii a my říkáme, ne, ne, ne, to nechceme. Ale přitom jí, eh, jí, přitom jí konzumujeme. A to je ten problém. Takže já se táži. Provedli jste analýzu nákladů na tunu nebo něco podobného v Brazílii versus tuny, která se vypěstuje uvnitř Evropské unie. To by asi ukázalo, že je ten rozdíl značný. Ti, kdo trošku jsou v zemědělství, tak vědí, že výnosy na hektar a náklady na hektar jsou různé když máme soju tradičně pěstovanou a eh, pokud chceme tedy být eh, skutečně seriózní, no tak si eh, ovšem zjednejme je v tom jasno. Klidně nemusíme dovážet žádné pícniny, ale pokud nenajdeme nějaké prostředky politické, celní a jiné, jak tyto dovozy zablokovat, ty, ty GMO tedy dovozy, No tak to budeme muset řešit na úrovni Evropské unie, jinak se tady budeme bavit do nekonečna. Jak a proč to je? Ale jde o to, kde nás to nejvíc pálí a to, je, to jsou náklady na tunu té či oné pícniny. Pan posel Flanagen. Poslanec Flanagen. Um, thank you very much. No, krát děkuji. Měli jsme tady hosty, kteří se vyjadřovali k nejrůznějším tématům, mimo jiné brazilského ministra zemědělství, o ministrině nám říkala, že nakrmí celý svět, státní o tajemníka USA, ten taky říkal, že USA nakrmí svět, teď tady máme komisi a ta nám říká, že samozřejmě nás čeká nárůst populace a musíme nakrmit svět. Proč nemůžeme pracovat na nějakém systému, abychom nakrmili sami sebe? To by přece dávalo větší smysl. Co se stane, když brazilská ministrině a americký státní tajemník všichni budou krmit svět a my taky? Dopadne to tak, že budeme mít obrovský nadbytek. Koordinuje to někdo? Jde opravdu o to, abychom nakrmili svět? Já si to nemyslím. Já myslím, že úkolem Evropské unie není vyjadřovat někomu soucit a krmit svět. Možná ano, ale já si to nemyslím. Já myslím, že jde o chtíč a navýšení produkce. Takže já si říkám, odkud to vlastně přišlo to, ta myšlenka, že musíme nakrmit svět. A zaplétáme to do každičkého tématu. A musím říct, že pochybuji o tom, že je to upřímné. Euh, já chci poděkovat oběma řečníkům, kteří tady představili výsledky svých šetření na toto téma. A chci říct, že já se řadím k těm, kteří Eh, jak říkal pan Tarabela, chtějí nějaký strategický, mít strategický plán zásobování, zajištění eh, rostlinných bílkovin v Evropě. Ono se to týká několika našich politik, nelze na to odpovědět jen tím exkluzivně tímto způsobem. A SZP samozřejmě je na čele. Viděli jsme v průběhu uplynulé reformy, kde jsme chtěli řešit malou část té, těch, té navázanosti, dát do toho tam ty, za, eh, pojít do toho ty 2%, aby eh, ale nebavili jsme se tehdy o eh, soběstačnosti na úrovni bílkovin. A obchodní politika je další nástroj, eh, který k tomu může sloužit a měl by, měla by být revidována v tomto světle. V současné době je již překonána, musíme ji, musíme ji uspůsobit eh, kontextu zlepšování našeho prostředí, boje proti klimatickým změnám, tak jak jsme to o tom hovořili dnes dopoledne. Nemůžeme prostě eh, přehlížet tyto dovozy ze Spojených států a Brazílie, to, co se tam děje protože to představuje také určitý environmentální tlak. Konkrétně ničení amazonského eh, lesa, amazonského pralesa, takže to musíme řešit eh, v rámci obchodních politik, které je potřeba revidovat a eh, je nutné, abychom měli trošku odlišné politiky, odlišné přístupy k, v politice sousedství. Dívám se například na Ukrajinu. To je země, s kterou bychom mohli za lepších podmínek spolupracovat. A konečně této oblasti je naší zodpovědností vytvořit výzkumnou základnu. A v této oblasti je důležité využít všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom si znovu zajistili určitou autonomii, evropskou autonomii eh, v oblasti eh, bílkovin. To je důležitá věc pro budoucnost. No, eh, Děkuji, pane předsedo. Pan Buda už v podstatě částečně odpověděl na moji otázku, nebo přednesl moji otázku. To vážíme ve velkém soju ze severní a západní Afriky. Jsou to 100 tisíce tun. My jsme za posledního funkčního období reformovali společnou zemědělskou politiku a snažíme se také vylepšit motivaci pro evropskou produkci soji, abychom zvýšili množství, které se vyrábí v Evropě. Ale já myslím, že vaše prezentace ukazuje, že ten nárůst zase není tak velký. A já se chci v podstatě zeptat na to, co už říkal pan Buda, a totiž, je možné zvýšit produkci rostlinných proteinů v Evropě, když 19 z 28 zemí zakázalo produkci GMO plodin na svém území, je skutečně možné zvýšit objem rostlinných proteinů, které rostou v Evropě, aniž bychom měli GMO plodiny, vzhledem k tomu, že většina lidí v Evropě je nechce. Paní McInnes, Děkuji, pane předsedo. Já cituji, co panelisté říkali o tom, že je nepřijatelné, že máme tak vysoký dovoz sojových proteinů. Co by byl akceptovatelný objem, protože dovážíme 70%, to je docela hodně. Co je realistické, nebo co je možné? Co bychom mohli vlastně nahradit? Jakou část bychom mohli nahradit? A to souvisí s otázkou pana Dekastra o tom, jaké máme možnosti pro ne geneticky modifikovanou jsou, nakolik je realistické, aby evropští zemědělci tyto věci dělali. A třetí věc se týká eh, návrhu na dovozní tarify. Jeden z důsledků pro ceny potravin a produkci potravin v Evropské unii, kdybychom použili tento přístup a rozhodli jsme, že budeme mít takovýto jednoznačný politický nástroj, zavedeme tarify, abychom podpořili interní produkci a spotřebu. Děkuji. Pane předsedo, když jsem eh, předsedal jednomu regionu, tak jsem se snažil všemi prostředky přesvědčit zemědělce, zejména chovatele, aby eh, pěstovali právě tyto plodiny na vlastní půdě. To bylo ovšem velice složité. Bylo těžké přesvědčit, oni mi vždycky říkali, za prvé není na to vhodná půda, příliš mnoho vody a eh, takže já si kladu otázku, jaké nástroje bychom mohli využít, eh, aby ti zemědělci mohli zvýšit na vlastním území, na vlastních ploše bílkovinou produkci. Protože právě tak bychom mohli vyřešit eh, v blízké budoucnosti část tohoto problému. Děkuji. Ještě zgłosił že pan poslouchal Že se hlásí jednou Pan poslanec Hausling po druhé, tak prosím už stručně. Je velice stručně, protože ten uh, problém už uh, se tady objevil tehdy v diskusi. A Des uh, eh, to kvázi potvrdil. Uh, zemědělské, uh, evropské zemědělce napadá akorát uh, řepka. A to je navíc ještě olejovina. Nehovoříme tady příliš málo o lušninách, Měli bychom podporovat eh, eh, tedy pěstování luštěnin a bylo by eh, super, protože tyto a mezi plodiny produkují daleko, nebo zachytávají daleko jako méně dusíku a více dusíku. A Evropa má bílkovinné rostliny s e, velkým e, potenciálem. U nás e, pěstujeme hodně boby. Třeba proč musíme pěstovat evropskou soju, když to máme rádi také něčím jiným? Poslední věc, milý Alberte Dese, já vím, že vždycky znáte nějakého zemědělce, ale celkově nemůžeme popírat, že pěstování soji v Argentíně a v v eh, Brazílii není trvalé udržitelné. Já jsem taky byl v Brazílii. V Argentině mnohem více. Tam eh, někde se soja pěstuje na 80% eh, v roce plodin, takže to je opravdu neudržitelné. Takže nemůžeme podpírat, mm, že v Argentině, v Brazílii se děje něco špatně. Já mnohokrát děkuji a teď bych poprosil naše vzácné uh, hosty. A možná, že ještě dám slovo představiteli komise. Prosím. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste udělal slovo i Evropské komisi díky za eh, prezentaci a zajímavou debatu, Kníž mám jen několik poznámek, nechci vás připravit o mnoho času. Ta debata nastolila otázku ekonomických faktorů, které činí ehm, bílkovinné plodiny ehm, méně populárními. Já bych chtěl eh, vnést trochu jasnosti také do toho obchodního režimu. Je pravda, že olejnaté rostliny Eh, mají, eh, jsou podrobeny nízkému clu, ale to tež se přece týká i obilnin, ať už je to v rámci kvót nebo mimo kvóty. Tam většinou je prostě ta dávka nula. A pokud jde o LZP, e tak tu zaznělo pár poznámek. Myslím si, že ale existuje dlouhý seznam nástrojů, které fungují, jimiž se můžeme snažit jít nad rámec ekonomiky, přímé platby samotné jsou určitou, určitou, určitým nárazníkem, aby bylo možné pěstovat plodiny, které, mají, eh, které jsou příznivé pro životní prostředí. V rámci greeningu je rovněž ten první eh, požadavek, eh, který je zcela jasný, je také diverzifikace plodin. To znamená to střídání plodin jim se snažíme dávat pobídky opět pro pěstování eh, těchto bílkovinných rostlin. Dále vázaná podpora, to je, ta je rovněž realitou a vidíme, že funguje. Rozvoj venkova, to je další element, který již mnoho let poskytuje podporu bílkovinným plodinám. No a výzkum, také tady někdo zmínil čísla když se podívám na projekty FP7, Erasmus 2020 a e, tedy rámec 2020, tak to je jenom součást výzkumu um, nebo část výzkumu, který probíhá také na národní úrovni. Dále inovační partnerství má e, jednu skupinu, která se zabývá konkrétně bílkovinami a vidíme to částečně i z těch grafů, že je v sázce i něco jiného než ekonomika. Ta, ona ta realita není černobílá, jak, jak to tady vyznívalo. Protože v rámci zemědělských postupů, v rámci snahy o střídání plodin, mají svou roli i bílkoviny a my se to snažíme dále pobízet. Bardzo dziękuję. W tej chwili Děkuji vám. A teď poprosím tady eh, naše řečníky eh, o minutové reakce. Tak to byla eh, celá řada otázek. Ještě zareaguji rovnou na pana Hojslinga. Myslím, že to trošku ztratil. Můžete, může, můžete to, pane Hojsinku, zopakovat, prosím, <laughs> vaši otázku? Weiß nicht, ob Sie das zweite jetzt meinen. Nevím, jestli myslíte tu druhou. Nasazování evropské soji a, a cizí soji. Tak to jsem chtěl uh, zdůraznit. Máme celou uh, řadu zajímavých kultur. Uh, počítal bych k tomu i eh, hrášek například. Eh, ty, pokud eh, výnosy jsou mnohem vyšší, než by se dosáhlo u soji tam, ale musíme uznat, že po celé Evropě je tady omezení vzhledem k rotaci plodin. Máme tady některé podíly, kde, kde prostě to nejde dát více než 10%. Nesmí se někde dát více než 10% rušením, protože potom máme problémy. A pokud si tohle eh, spočítáme dohromady, tak mohu říci eh, u Německa, eh, že nenajdeme žádnou kompletní náhražku soji. To prostě u lšiny není bohužel možné. Měli bychom se zaměřit spíše na to, že část soji prostě nahradíme jádrovými lušninami Neznamená to, že bychom soju měli úplně nahradit regionálními plodinami. Pro Německo dokážu posoudit, že vzhledem k omezení rotaci dan, daným rotaci plodin by to prostě nešlo. Tak, pan profesor Kozlovský. Děkuji. Jestli bych eh, potvrdil, že pokud jde o analytické zpracování, o které eh, jsem se mm, eh, mluvil, Environmental eh, Protein Crops, asi, asi to máte v celou tu publikaci, a ta jasně ukazuje metodu řešení problému. Že jsem chtěl jednou zopakovat, že za prvé v případě Evropy eh, vidím eh, nadbytek produkce pšenice. My jsme prvotní exportér pšenice. Ale jsme největším dovozcem eh, soji. A to, co jsem říkal, co říkal i pan profesor, souvisí s rozdílnými plány, které v současné době platí mezi ty uh, a pšenicí výnosy. Tak ten problém nevyřešíme, dokud to nevyřešíme tedy na ekonomické úrovni. Jeden z vás e, říkal, že e, tady máme nadprodukci potravin, že tady máme umělou situaci, že e, američtí ministři a brazilští zástupci říkají, že chce živit celý svět tak já bych poukázal na jeden eh, region, a sice na subsaharskou Afriku, kde je 800 milionů lidí, čeká se, že jich tam bude 2 miliardy za několik desetiletí. A už teď mají deficit, pokud jde o, o výrobu potraven. A, a mm, migrace z oblasti Jižní Afriky se a, eh, bude přesouvat tedy na sever s ještě horšími dopady. Potom pokud jde o zavedení cel na dovoz olejovin, to může ovlivnit eh, ceny na vnitřním trhu. Je třeba eh, eh, zamyslet se nad metodou fungování, protože Pan poslanec, eh, pan předseda eh, zmínil, že já jsem eh, začínal jako pěstitel. Ono od přijetí rozhodnutí k realizaci trvá, to, je, to trvá 10 let. A pokud je tady tedy rozhodnutí o ochraně těch rostlin, tak je to 5 až 10 let, tedy 10 let a potom 5 až 10 let, když se začnou ty rostliny eh, eh, se začnou pěstovat. Takže takový, v takovém časovém rozměru je třeba eh, fungovat. Ale kromě soji je celá řada jiných bubovitých, které mohou zas, tedy nahradit tyto, tuto výrobu, tedy soju. Pokud já vím, bez ekonomických rozhodnutí, tady, eh, jelikož jste upozorňovali na na eh, tedy vliv eh, zemědělské politiky v Brazílii, tak chci ještě připomenout, že při zavedení společné zemědělské politiky v Evropské unii se eh, snížil objem eh, ploch osázených luštěninami. A teď eh, se tady odkláníme od této situace, ale je třeba se ní rozhodovat a mm, to už musí být politická rozhodnutí. Děkuji. Já vám děkuji. Teď končíme tedy tu první část a přecházíme do druhé části. A ve druhé části mm, bude hovořit nejdříve Matias Kren. A potom paní Peletie. A závěrem bude hovořit David, David eh, McNaughton. Matias uh, eh, bude hovořit o diverzifikaci eh, plodin za pomocí uh, ruštěnin a, uh, o evropském přechodu k uh, eh, bílkovým rostlinám a úloze uh, soji v evropském zemědělství. Pan Akron je předsedou uh, asociace Dunaj Soja, mezinárodní neziskové organizace, která podporuje eh, trvalé udržitelné no, výrobu soji bez eh, genetických modifikací v oblasti Dunaje. Pane profesore, máte slovo. Dobré odpoledne. Mikrofon, prosím. Okay. Good afternoon. Something is wrong. Dobré odpoledne. Něco se stalo s mými slajdy, ale máme štěstí, protože mám stejně jenom jeden a zase tak podstatný není pro to, co budu říkat. Dobře. Thank you. Well, thank you, Mr. President, for inviting. Děkuji za pozvání, pane předsedo. Mnohokrát děkuji. A chci také poděkovat panu šefemu, panu Kosovskému, protože ti už mluvili o spoustě významných věcí, o kterých by mluvil i já a já proto mohu své vystoupení zkrátit. Jak je uvedeno ve vašem dnešním programu, já chci dnes mluvit o úloze soji v evropském zemědělství. A to na základě zkušeností organizace Denube Soja. Je to mezinárodní nezisková nevládní organizace, která má 245 členů v 19 evropských zemích a působí ve Vídni. My jsme ale sujová lobby. Nemáme žádné ekonomické zájmy. Dobře, děkuji. Mnohokrát děkuji. Jsme iniciativa z eh, oblasti Danuje a naši členové jsou eh, z řad zemědělců, zabýváme se také zpracováním potravin, zpracováním živočišných bílkovin, máme celou řadu občanských organizací a tak dále. Takže základna je opravdu široká. Mluvíme o soji v naší oblasti, protože jsme z regionu Danoje a v oblasti Dunaje je to nejme, nejlépe přizpůsobená místní luštěnina a je to místní luštěna už dlouho. Soju pěstujeme už to 50 let. Dále než američané, než brazilci, než Všichni kromě vlastně Číňanů a Japonců, takže soja je tradiční evropská rostlina v oblasti Dunaje. A to už dlouho. A má všechny výhody, jaké ostatní luštěniny. Je velice dobrá pro rostlinný cyklus a proto je důležité, abychom nemluvili o soje proti soji, ale abychom mluvili o tom, co je to dobré a špatné zemědělství co jsou to dobré systémy pěstování plodin a špatné systémy. Takže já myslím, že bych to položil trošku jinak, protože nejsou dobré nebo špatné rostliny. Máme jenom dobré a špatné systémy, podle mě. A mluvíme o tom, abychom vylepšili naše systémy zemědělství pomocí soji v naší oblasti, ale to neznamená, že jediné řešení jsou ještě i další dobré luštiny i v dalších oblastech, dokonce v oblasti Dunaje. Takže není to diskuze o tom, jestli soja ano nebo ne, měli bychom to rozšířit. Ale naším tématem je něco jiného. A totiž eh, bílkovinný přechod. Známé německé Eiweißwende, ne, omlouvám se, Energii vende. Všichni mluví o přechodu z pevných paliv na evropská udržitelná obnovitelná paliva. K něčemu podobnému by podle mě mělo dojít v zemědělství. A já chci říct něco k tomu, co to znamená pro nás a jak se o to pokoušíme. Co je naší motivací? Jak už jsem říkal, chceme lepší a rozmanitější způsob rotace plodin na celém světě. A toto je celosvětový systém, jak už jsme slyšeli. Když se podíváme na Jižní Ameriku, v průměru soja představuje asi 40 plodin. Paraguay je to 75 soje. Ale když je těch 75 75 nebo 77 soji, tak těžko mluvit o rotaci plodin. V Americe je toho hodně, všichni se na tom shodneme, není to, drobé, není to zdravé, není to udržitelné. V Evropě máme zatím v evropském zemědělství 2% luštěnin, 0,9% soji. Takže shodneme na tom, že v Evropě nemáme dost luštěnin ani soji. Potřebujeme víc luštěnin, na tom se jistě všichni shodneme. Jak už jsem říkal, soja a další luštěniny nejsou špatné nebo dobré sami o sobě. Jsou dobré jen tehdy, když se využívají v dobrých systémech. A to je klíčem k pochopení toho, co chceme dělat. My nechceme prosazovat soju, ale vylepšení našich systémů plodin, a to znamená také větší odolnost v potravinovém systému a větší odolnost vůči dovozu. A mám tady pět stručných postřehů. Za prvé, slyšeli jsme o diskuzích, eh, kde se staví ekologické proti tradičnímu zemědělství. Pro mě jako člena této organizace je důležité, že ta snaha prosazovat luštění nepochází jenom eh, od politiků nebo z Bruselu nebo od ekologických zemědělců, ale také od tradičních zemědělců. A to stále víc. Oni vidí, že mohou luštění znovu zavést do systému, aby zvýšili výnosy, omezili škůdce, choroby a problémy eh, eh, mm, a vylepšili také mm, půdu a výnosy. A oni často musí nějakým způsobem vypočítat, co jim vlastně roční přidávají. Ono se to nepočítá vždycky snadno. Nicméně v řadě oblastí to funguje. V Rakousku, odkud pocházím já, je soja konkurenceschopná a patří k nejlepším plodinám pro zemědělce v posledních deseti letech. To ukazuje nezávislý výzkum. Takže soja a další luštiny mohou být konkurenceschopné i v Evropě. Když se podíváme na poslední výzkum třeba Engramu, uvidíme, že Intenzivní systémy, kterým eh, eh, vévodí obiloviny, jsou příliš zjednodušené. Přestože teoreticky, když se podíváme na údaje eh, o nových odrůdách, na polích to často stagnuje, protože nemáme dost rozmanité systémy rotace plodin. Takže potřebujeme využívat rotaci plodin, abychom mohli pěstovat víc potravin pro Evropu. A to ukazuje nezávislý výzkum. Já myslím, že tohle vědět je důležité. Druhá věc. Zemědělská politika, slyšeli jsme už o SZP. Evropský parlament a komise uznali význam rozmanitějších systémů plodin v SZP a máme tam e, různá měření. Samozřejmě teď máme v této politice také e, rostliny, které produkují dusičnany v zelených oblastech a to pomáhá také zvrátit trend, e, klesající trend pro luštěniny, ale jak už jsme slyšeli, to nestačí, musíme posílit opatření, abychom zvýšili, posílili rotaci plodin za pomoci luštění. Nemůžeme zůstat toho, co teď máme, rozhodně tak to zvrátit. Nemůžeme to, co máme teď. Já myslím, že hrozí, že řekneme, že odstraníme ty zelené oblasti a nebudeme dělat nic jiného. Já nejsem pro nebo proti e, luštěninám v ozelenění, ale musíme dělat víc věcí i na jiné úrovni. Třeba tu rotaci plodin. Takže to je velmi důležité. A ještě důležitější je podle mě to, že by se mělo diskutovat o evropské bílkovinné politice celkově. Abychom snížili dovoz a současně vylepšili systémy plodin v Evropě. Mluvili jsme o tom, co je udržitelné z hlediska dovozu. Proti dovozu není nikdo, Evropa je velký vývozce, jsme všichni pro svobodný obchod, pro vývoz i dovoz. Neměli bychom říkat, že bychom neměli dovážet jo, to není dobře. Ale eh, současná závislost je prostě příliš vysoká, aby byla dlouhodobě udržitelná. Dovážíme 35 milionů tun soje, nebo ekvivalent, za každý rok a produkujeme pouze 2,5 milionu tun. A to je důležité také v kontextu eh, střední a východní Evropy. Já bydlím eh, ve Vídni, velice blízko k Maďarsku a když se podíváme na východ, na Rumunsko a dál na Ukrajinu, máme asi 110 milionů hektarů eh, orné půdy. A tam nedosahujeme produkce, jaké bychom měli podle odborníků v příštích 20 letech budeme produkovat o 40 více potravin na stejné ploše, takže máme velký prostor, abychom tam mohli produkovat více luštěnin, ale i více eh, kukuřice, více pšenice a všeho ostatního. Takže to není proti soji nebo proti něčemu ostatnímu. Můžeme prostě produkovat víc. Takže se musíme ptát, co uděláme s těmi 40% navíc? Budeme mít stejné špatné systémy plodin jako všude v Evropě, kde budou 2% luštěnin, anebo využijeme tuto půdu abychom produkovali víc bílkovin a vylepšili tam zemědělství. To je velmi důležité a je důležité, aby se v Bruselu uznalo, že to není nulová hra jako v Německu nebo v Rakousku, kde by to znamenalo výcoj, méně něčeho jiného. Ne, ve střední a východní Evropě to tak není, tam se dá od všeho produkovat víc. A jako příklad vám musím uvést, že když se vezmeme 5% orné půdy ve střední a východní Evropě, mohli bychom produkovat polovinu soji, kterou Evropa potřebuje. Takže to nejsou malá čísla. 5% půdy, to je zhruba tolik, kolik soji teď produkujeme v Rakousku. 5% by znamenalo 12 až 14 milionů tun soji. Je to tady obrovské číslo. Není to málo. 12 až 14 milionů, když budeme mít dobrý systém plodin. Dobrý systém zemědělství. A když se třeba podíváme ještě na Rusko, tak tam je příležitostí ještě víc. A další věc je, že musíme udělat něco s rozvojem venkova, musíme eh, zvyšovat počty pracovních míst na venkově. V současné době máme ve střední a východní oblasti, ve Evropě oblasti nadbytku a vyvážíme pšenici, slunečnice a kukuřici. Ale v Evropě to nepřináší další hodnotu. Každý hektar soji v Evropě je pracovní místo. Pro, někomu, pro někoho, kdo ji bude zpracovávat. Protože to je i průmyslový produkt. A my vlastně vyvážíme suroviny. To je koloniální systém. To jsme se učili ve škole. Kolonisté vyváží suroviny a dováží hotové produkty. A to my děláme. Když budeme pěstovat i soji, podpoříme evropský průmysl, který zpracovává soju, protože soja se v Evropě využívá. A to je velmi důležité a už k tomu dochází. Protože už jsme zdvojnásobili produkci soji v Evropě v posledních pěti letech. Porovná, máme téměř milion hektarů a to vedlo k velkým investicím do průmyslu. A já vidím, že v jednotlivých zemích se vytvářejí pracovní místa podél Dunaje. Takže už teď se něco děje a můžeme toho udělat ještě víc ve střední a východní Evropě, kde potřebujeme pracovní místa, kde máme teď pracovní krizi. Takže já myslím, že dobrá bílkovinná politika je také politika pro větší počet pracovních míst v Evropě. Takže soja v Evropě to není špatně nebo dobře, jako, jako ostatní luštění. Musíme zvážit zlepšení našich systémů a využít potřebu luštění k tomu, abychom vylepšili zemědělské systémy v Evropě. To musíme udělat a o to se my tak jako Danube Soja, jako eh, se, iniciativa soukromého sektoru, snažíme udělat pro veřejné blaho. A musíme být větší ambice v Evropě, protože se toho dá udělat mnohem víc, ve větší míře, a to nejenom v oblasti Dunaje se sojou, ale i s dalšími luštěninami. Souhlasíme s tím, že musíme posílit i ostatní luštěniny, jako v dalších zemích, i v dalších oblastech. A celkově to může vést ke skutečné změně v evropském zemědělství. Chtěl bych tady zdůraznit, že naší ambicí je tedy podpořit evropskou integraci, podpořit rozvoj venkova podpořit lepší rotaci plodin, zdravější systémy zemědělství a integraci v Evropě. krát děkuji. Měl mikrofon. Bardzo dziękuję. Teraz Děkuji vám. Teď poprosím eh, paní Marie Pertě, aby se vzala slovo. Ona je mimochodem eh, členkou francouzského národního výboru pro organické zemědělství a je také předsedkyní nestátní organizace budoucí eh, generace, která se zaměřuje na eh, ochranu životního prostředí a zdraví. Paní má také celou řadu dalších funkcí a mm, myslím, že teď ji poprosím tady, aby se vzala slovo. Merci, já vám děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě pozvali, abych eh, jakožto um, ehm, bylo tady přinesla, přednesla toto svědectví. My uh, v podstatě fungujeme v rámci biozemědělství a chovu a pochopili jsme na základě jednotlivých příspěvků, to, které jsme vyslechli teď odpoledne, že tedy uh, snažíme se fungovat na základě biodiverzity. Abych vám to teď trochu představil. Jsme bio už od roku 84 a e, máme tam, e, jsme e, na, geograficky v zóně, kde existují dobré spoje je to eh, rodinný podnik a jsou tu, eh, máme tu různá řemesla, včetně mikrobiologie v mém eh, případě ehm, a snažíme se zkrátka přispívat ke změně. To znamená, my sbíráme a potom využíváme to, co jsme získali k našim transformacím, rekonverzím a tak dále. Klíčová záležitost je, že neustále dbáme na kvalitu. Jsme v partnerství s tisícovkou nezávislých zemědělců. Snažíme se respektovat životní prostředí a zejména eh, geografickou blízkost. Takže asi jste pochopili, že se snažíme dávat určité rady, valorizovat, ehm, přidávat, dodávat přidanou hodnotu eh, těmto eh, zemědělcům a zabýváme se i Ehm, živočišnou, ehm, živočišnou stravou, krmivem, ehm, protože je důležité, abychom eh, v, byli schopni ukázat, také se nám to podařilo, že nejsme proti eh, moderním přístupům a technologiím, ale Snažíme se postupovat tak, abychom postoupili i na úrovni životního prostředí, i na úrovni eh, společenského pokroku, prostřednictvím ovšem moderních eh, nástrojů. Takže máme eh, ty, tedy pomáháme těm chovům a navrhujeme jim určitá řešení pomocí sítí, které máme, včetně sítí veterináří, laboratoří, máme expertízy, Eh, k, k ohledně eh, složení, ehm, protože tady je to velice důležité, jaká jsou ta složení pak té, těch ehm, pícní na těch krmiv. Eh, pracujeme jak v oblasti třeba drůbeže, tak i, do, i dokonce šne, hlemíždů, hlemíždů a do, a do budoucna se uvažuje i o um, hmyzu. Eh, ta rovnováha, ehm, eh, ta vyváženost musí být eh, jak nutriční, tak ekonomická. Musíme zajistit aminokyseliny prostřednictvím ehm, surovin zemědělského původu, nikoli chemie, protože v biozemědělství není možné využívat umělé ehm, aminokyseliny. Takže jsou to, musíme kultivovat také vztah s půdou, a bereme v potaz eh, globální náklady, aby zemědělci mohli ze svého zemědělství také korektně žít. Jsou to také technické výsledky, které eh, jsme konstatovali, které jsou dosti významné, které jsme schromažili v průběhu 30 let a kdy mnoho zemědělců nabylo velmi zajímavých eh, zkušeností. Je zapotřebí biodiverzity, protože, jak jsem vám říkala, nemůžeme používat chemii, takže musíme využívat velmi rozmanité produkce, třeba u obelnin ehm, máme značný počet různých ehm, plodin, produkce, aby byla možná, možné střídání plodin, abychom mohli eh, také eh, využít cel, produkci jako celek. A aby zemědělci měli k dispozici techniky a přístupy, eh, které jsou zajímavé a i z hlediska výnosnosti. Takže ať už to je extrudovaná soja, různé jiné formy eh, soji, jakožto určité eh, polotovary, s tím taky pracujeme. A když eh, hovoříme tedy o zemi, krmivek zemědělského původu, tak ehm, je důležité, abychom také využili vedlejší produkty, ehm, všeho druhu, tak aby ti zpracovatelé mohli využít i některé vedlejší nebo odpadní produkty optimálním způsobem, eh, jakožto ke, tedy ke krmivu. Je tu eh, soja, slunečnice, eh, olejka, ale ještě některé další rostliny, včetně arašídu. Z toho všeho všeho se vytváří A e, je e, každopádně e, důležité, aby i když se jedná o maloprodukci, abychom je mohli maximálním způsobem využít, zapracovat v poměru 10% nebo někdy i jenom několika procent. Pracujeme i s například kukuřičnou bílkovinou nebo bílkovinou eh, bram, z brambor. Eh, na úro... Přihlížíme k fyzickým vlastnostem těchto proteinů, eh, zastoupení vláknin, náklad, nákladech a také dostupnosti. Jako příklad složení, které mm, tady vyberu čistě náhodně, Vždycky to vychází z, z nějaké velice globální eh, strategické úvahy a abychom dosáhli hodného výsledku, tak, eh, tak například Vojtěžka, eh, která je důležitým zdrojem bílkovin, ehm, nebo ehm, jsou tu ehm, používáme jiné plodiny na, pro drůbež, když třeba právě používáme bio, tak eh, do toho často přidáváme jako mm, bílkovinu tu vojtěžku eh, nebo kukuřici. Vždycky musíme najít vhodnou rovnováhu složení eh, zejména nutričního charakteru, aby se zvířatům dobře dařilo, abychom měli zdravé produkce, zdravá, zdravá zvířata a aby to také pak vynášelo chovatelům. No a když se podíváme na technické výsledky, tak samozřejmě je zaznamenáváme, máme zprávy, které se pravidelně vypracovávají. Tyto výsledky máme u drůbeže, tak tam jsou poměrně značné eh, výsledky, tam se to dá měřit po touto nosností. Ehm, dále máme zápisy veterinářů, eh, kdy ehm, tady je naprosto zakázá, jsou zakázány některé veterinární postupy, a to zejména využívání chemických produktů, ať už jsou to lé, eh, lékařské eh, produkty, farmaceutika nebo jiné a právě dobrá strava pak eh, vzlepší zdravotní stav zvířat, takže nemusíme pak tyto chemikálie používat. Nepoužíváme žádné růstové hormony, eh, fevrolu a tak dále, ale můžeme najít nějaké rovnováhy přidáváním třeba vlčího bobu a dalších. Eh, a celkový výsledek se pak, pak v podstatě rovná konve, konvenční eh, produkci a přitom bez chemie a bez eh, vedlejších účinků na eh, životní prostředí a na zdraví, protože samozřejmě, že tím, co jíme, se dostávají tyto látky i do našeho organismu, takže můžeme snížit to zatížení jak organismu, tak životního prostředí. No a Máme i sanitární výsledky, které jsou, které musím hovořit sami za sebe, eh, když je řeč o sanitárním stavu eh, těch chovů, které se správně vedou na eh, úrovni organického zemědělství, tak jsou výsledky mnohem lepší, než by člověk čekal na základě některých kritiků. Eh, nebudu hovořit příliš eh, zdlouha, protože hodně, hodně věcí to bylo eh, nadneseno, s mnoha věcí souhlasím, ale závěrem bych jen řekl, že potřebujeme dále rozvíjet kultury pěstování luštěnin, potřebujeme pobídky na úrovni zemědělské politiky, protože zatím předstíráme, děláme jako, ale v podstatě skutečně tu, tyto oblasti zemědělství nepodporujeme nemusíme všechno řešit jen sojou, víme, jaké to má výsledky, a konec konců to bylo eh, zdůrazněno je vztahu k zaměstnanosti a společenským problémům, protože ty jsou také známy, ale měli bychom mít zemědělství, které je jiné, které skutečně eh, umožní vytvářet pracovní příležitosti a které eh, spojuje všechny, všechny možná lokální místa, lokální pracovní příležitosti. Eh, nezapomínejme, že část naší ekonomiky je navázána na zemědělství a mohla by zmizet z našeho území, což by pak vytvářelo určité vakuum na eh, e- ekonomické i společenské. Znovu se vracím k Vojtěšce a dokonce i k některým řasám, které jsou poměrně eh, zajímavým inovativním způsobem, již můžeme zvýšit množství Eh, bílkovin, které bude v Evropě k dispozici, kterým vyváží, eh, dospějeme k vyváženém eh, výživě zvířat, chovných zvýchovaných zvířat a můžeme tak omezit dovozy, když do určité míry je to nezbytné. Dovoz soji, to zná včetně soji bio, jsou spotřebitelé, kteří, kteří také sami Eh, konzumují soju, čili není to pouze krmivo, eh, není to pouze pícnina, ehm, takže prozatím jsou nezbytné ty dovozy, ale mm, nezapomínejme, že existuje také místní extrudovaná soja, která je eh, rovněž ekonomického hlediska velmi zajímavá, velmi podnětná. Děkuji všem předřečníkům za kvalitu jejich projevů. Děkuji. Vám také děkujeme. Opět mého mikrofonu. A jako třetí si eh, teď eh, vezme eh, hlas David McNaughton, generální ředitel Soja UK. A ten se zaměří na nejlepší varianty eh, toho, jak snížit závislost na dovozu proteinů do EU. Máte velice eh, zajímavý životopis, velké zkušenosti eh, a teď vám dám slovo. Dobrá odpoledne a děkuji za pozvání abych eh, vám něco řekl na toto téma. Otázka závislosti Evropy na dovážených bílkovinách je mi velice blízká. Já už to mluvím spoustu let a mám radost, že se o tom začíná mluvit víc, už je na čase. Nejprve bych měl vysvětlit, vlastně jsem. Jmenuji se David McNaughton a jsem generální ředitel společnosti Soja UK Limited. Jsme společnost, která prodává zemědělská semena. Zaměřujeme se na malé plodiny a bílkovinné plodiny, například vlčí bob, soju, vykev, tritikale, různé směsi pícnin, pro výrobu siláže a také na proso. Také se zabýváme genetikou, takže zastupujeme pěstitele a uvádíme na trh odrůdy vlčího bobu a soji v různých zemích, jak v Evropské unii, tak v zemích třetích mimo Evropskou unii. Takže jako podnik zastupujeme geneticky nebo z genetického hlediska celou řadu pěstitelů ve vztahu k různým plodinám na řadě trhů. V kontextu Británie dodáváme většinu vlčího, nebo semen vlčího bobo a soji, které se pěstují v Británii. A možná některé z vás překvapí, že ve Spojeném království máme sojové boby. Letos máme v plochu zhruba 400 hektarů. Před dvěma lety to byla nula. Před 15 lety jsme měli asi 1500 hektarů. Ale vzhledem k různým dohodám produkce soji, jak už říkal Mateas, v Evropě prakticky nebyla možná podle předchozího eh, režimu pro semena. Neměli jsme podporu a tak nás ceny ostatní věci vytlačily z trhu a možné to bylo až po oddělení. A také to začalo být možné, když došlo k zásadnímu posunu ceny soji. Závislost Evropské unie na soji. Pro mnoho lidí je to něco nového, ale já vás mohu ujistit, že to nové není. My jsme od vyčlenění nebo eh, zákazu různých mouček jako krmiva pro živočichy, pro uh, hospodářská zvířata, byli v podstatě závislí na sojové moučce. Tehdy, před 15 lety, byla ta závislost až ve výši 67%. 67% veškerých doplňkových bílkovin, které se skromují hospodářským zvířatům v Evropské unii. Tak to bylo před 15 lety, není to nový problém. A ta závislost je v podstatě celou dobu víceméně stejná. Změnila se jedna věc a mimochodem já souhlasím, že celých těch 15 let to nebyl dobrý nápad a musíme s tím něco udělat. Je skutečně pozoruhodné, že po těch 15 let jsme my jako Evropská unie tento problém vůbec neřešili. Já vám řeknu, co se změnilo v těch posledních 15 letech. Byly to náklady, peníze, Od roku 2001 do roku 2007 tu na sojové moučky v Evropské unii stálo zhruba 200 eur. My jsme pěstovali soju v Británii a v librách jsme dostávali zhruba 170 liber za tunu. Takže jsme vynaložili asi 100 liber na akr, omlouvám no, no, no, se, mluvím o akrech, tolik nás stálo tu soj mm, vypěstovat. Prodali jsme to za 170 liber a pro zemědělce ta marže nebyla dost velká a prohlásili, že o svůj zájem nemají. Protože ta marže prostě nebyla zajímavá. A navíc jsme dostávali o 60 liber za akr méně v platbách, protože to patřilo do eh, režimu pro olejnaté rostliny. To byl částečně také problém. Patřilo to tam společně s řepkou. Co se změnilo, byla změna. Protože v roce 2008 se e, projevily změny na trhu se sojou. Na konci roku 2008 už to nebylo 170 liber za tunu, ale přes 300 liber. A zajímavé je to, že od roku 2008 vidíme také, že trhy s karbohydráty se neustále zvedaly a propadaly, zvedaly a propadaly. Ale soja neustále stoupá. A skutečná hodnota soji se zdvojnásobila od roku 2008. A to je ten zásadní problém, protože Zemědělci v Evropě se nemohou dovolit platit tolik peněz za soju. Je to dobrá zpráva pro pěstitele soje, ale špatná zpráva, pokud jste chovatel hospodářských zvířat a musíte soju nakupovat. Já se omlouvám za všechna ta čísla. Musíme se dívat do budoucna. Zlepší se tato situace? Tady je spousta slov, ale já vám to mohu velice jednoduše, jednoduše shrnout. Odpověď zní ne, lepší to nebude. Cena soji spíš poroste. Spotřeba soji v celém světě bude stoupat, i když pomaleji. Celosvětová produkce soji už dramaticky stoupla většina genetických a agronomických zlepšení, která jsou možná už byla provedena. Američané samozřejmě zavedli technologii MGM. Ehm, viděli jsme velký nárůst genetického potenciálu soji od roku 2000. Odrůdy soji jsou teď mnohem lepší, než byly před 15 lety. Ale ke stejnému potenciálnímu nárůstu výnosů rozhodně z odrůd soj v příštích 15 letech nebude, ale v příštích 15 letech může pokračovat nárůst spotřeby. Čínský trh bude dál kupovat stále více soji. Číňané jsou teď zhruba na 75 až 80 milionech tun a rozhodně si můžeme představit, že v příštích pěti letech to bude nějakých 100 milionů. Až k tomu dojde, náš dnešní problém scénou soli, který který eh, působí problémy evropským chovatelům hospodářských zvířat vzhledem k nákladům na eh, bílkoviny, ten problém se ještě znásobí. Takže soja poroste. Tato míra závislosti na jednom zdroji bílkovin je zajímavá, říkali jsme. Každý dnes říkal to tež. Už to platí 15 let tato míra závislosti je šílená. A je to dovážený produkt, jak právě říkal Matas. Je to dovážený produkt. Průměrný zemědělec, který pěstuje krávy na mléko v Británii, vynaloží 185 liber na hektar eh, za nakoupené krmivo. To jsou hlavní náklady druhé nejvyšší náklady představují pracovní síly, a to je 90 liber na hektar. Jinými slovy, jeho nejvyšší náklad, nákladová položka, je víc než dvakrát tolik, co jeho druhá nejvyšší nákladová položka. Proč dává za krmivo tolik peněz? Ne kvůli energetické hodnotě, ale je to kvůli těm bílkovinám. A bílkoviny jsou důvodem toho, proč dnes chovatelé hospodářského dobytka v Evropě nevydělávají. Nedělejte si iluze, žádný chovatel hospodářských zvířat dnes v Evropě nevydělává. Proč? Bude nákladům na bílkoviny. To je ta hlavní věc, zdaleka ta hlavní. Jak napravit tento problém? Vy jste se tady na to ptal, máte pravdu. Potřebujeme více oborový přístup. Za prvé souhlasím s tím, že musíme maximalizovat produkci soji v Evropě. A to se dá udělat, aniž bychom nezbytně nutně museli povolit použití GMO. GM odrůdy. Nezapomeňte, že jako společnost se věnujeme i genetice. Pracujeme se čtyřmi pěstiteli a zastupujeme tyto odrůdy po celém světě. Já vám mohu říct, že rozdíl v potenciálu výnosu mezi sojou GMO a ne GMO je teď asi 5 A to nesouvisí s obchodem s GMO. Obchod s geneticky modifikovanými plodinami v podstatě se týká jenom tolerance vůči herbicidům. My dokážeme pěstovat soju v Evropě bez GM. My GM nepotřebujeme. Protože ve skutečnosti, dobře, teď mají odrůdy GM vyšší výnosy, ale ve skutečnosti to dokážeme, aniž bychom nezbytně nutně povolovali GM. Někdo říká, že aby se vyřešil problém s bílkovinami v Evropě, potřebujeme GM. To je nesmysl. Vůbec to není pravda. Tu genetiku už máme. Musíme maximalizovat produkci soji, musíme maximalizovat produkci vlčího bobu, ten je naprosto podhodnocený. Musíme maximalizovat produkci hrachu a fazolí a především chci eh, obhajovat obsah bílkovin a kvalitu bílkovin. To se dá izolovat poměrně jednoduše. Moc to neděláme a já netuším proč. A jak říkal tady jeden z kolegů, měli bychom využít zdroje bílkovin z listů, jsou podhodnocené, jako je třeba ta vojtěžka, jetel, vykev, ty hrají velice důležitou roli, aby nám pomohly pokrýt základní poptávku po bílkovinách. A bílkoviny z listů využíváme jako základ hrách a fazole můžeme využít, abychom uspokojili další požadavky a především potřebujeme evropskou soju a Evropský vlčí bob. Už jsem přesáhl čas. Ještě vám e, zopakuji, že vlčí bob je skutečně fantastická plodina, podhodnocená plodina. Měli bychom ho využívat mnohem víc. Já se omlouvám, jsem opravdu překročil čas. Ta dohoda z roku 92, já myslím, že opravdu musíme řešit eh, ten hlavní problém, a to je tíž, že soja spadá pod eh, stejný režim jako třeba řepka. Prostřednictvím ozelenění nebo zvýšení ozelenění, to bych rozhodně podpořil, ale také bych řekl, že potřebujeme, jak říkal doktor Gazovský, uznat energetickou hodnotu, kterou máme eh, z nitrifikačních plodin. Hm. Rovnováha dusíku, pardon, uhlíku většiny těchto plodin je mnohem lepší ne, než u tzv. energetických plodin, které teď dotujeme. Proč vyhazujeme evropské peníze za energetické plodiny a nedáme žádné peníze na luštěniny? Nemáme slušnou podporu pro luštěniny od roku 92. V roce 1992 byly ukončeny dotace na zpracování hrachu a fazolí. To bylo naposledy, kdy jsme měli nějakou slušnou podporu pro luštěniny. Není divu, že máme problém s bílkovinami. A toto jsou moje závěry, to si jistě dokážete přečíst sami. Já vám mnohokrát děkuji a tady mám ještě krásný obrázek vlčího bobu. Jak Państwo widzicie, dzisiaj mamy ten komfort, że możemy... Tak dámy a pánové, my máme dneska ten komfort, že můžeme trošku přetahovat a Dnes to tady prostě není tak e, nabité, ten harmonogram. A nemusím e, tedy e, vás přerušovat, což mi jinak není příjemné. Hmm, takže vás poprosím Teď, abyste zareagovali naše řečníky, zahajují debatu a jako první je tady paní Aguilera. Máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedo. Eh, chci se zeptat eh, konkrétně. Eh, ne každého, ne nějakého konkrétního řečníka. Já jsem Španělka a Zeptám se eh, na následující. Eh, nedostatek podpory olejnin eh, hodně tady souvisí s jejich výskytem. Myslíte si, že reforma společenské zemědělské politiky a, a nějaká konkrétnější podpora a greeningu by pomohla Nehovořím tady o bio-oleninách, ale eh, o zahrnutí olenin do greeningu. Čili pomohlo by tohleto? Nemohlo by to být nějaké řešení? A potom jaké dopady by mohly mít uh, dohody se třetími zeměmi o výrobě soji tady v Evropě. protože došlo nakonec k tomu, že jsme závislí na soli ze třetích zemí. Takže myslím, že je třeba nějakým způsobem ochraňovat evropskou produkci soji, ne? Děkuji, pan Erdos. Děkuji vám. Hogy az Egyesület működésében mik a... Mm, já bych se chtěl zeptat na, jed, na jednu věc Matias eh, Krla. Mm, jaké pozitivní zkušenosti máte ve vaší asociaci? A jsou nějaké nedostatky, pokud jde o spolupráci? Co vám chybí? A pokud jde o eh, výrobu eh, GMO bez eh, lušenin, jak bychom mohli eh, zvýšit efektivitu eh, té výroby bez GMO. Děkuji, pan Rope. Ačiū pirmininkė. Děkuji, pane předsedo. Já mám za to, že tato otázka je vysoce aktuální a zůstane aktuální i v blízké budoucnosti. Protože čím méně budeme závislí na dovozu, tím bude naše situace lepší. Pokud jde o pobídky, intenzivnějšího růstu. tak eh, bychom měli nějakým způsobem pobízet i zákazníky, spotřebitele, aby kupovali eh, bílkoviny vyprodukované v našich členských státech. Třeba na Litvě jsem se setkal eh, s mnoha producenty a z toho vyplnula zajímavá věc. Ti naši zemědělci řekli, že existují určit, že mají určitý problém označovat své produkty jako bez GMO, protože veterinární eh, služba to neumožňuje. Já jsem eh, se dokonce na veterinární úřad obrátil oficiálním dopisem. Potřebujeme evropské požadavky na evropské úrovni. Eh, zemědělské usedlosti. které nepoužívají GMO. na krmení eh, jako krmivo, by měli mít eh, možnost využít takového označování. Myslíte si, že by to posílilo kulturu bílkovin pěstovaných v Evropské unii? Děkuji. Jen chci říct eh, jednu věc. Ta prezentace byla velice dobrá, zajímavá, hodně jsem se z ní poučil. A mě přijde zajímavé, možná mi to vysvětlíte, jak by mohli lidé přejít od soji k dalším, eh, eh, k dalším proteinům. To je jako když řekneme, že třeba voda i, i e, ropa eh, jsou tekuté, takže jsou stejné. Ale přitom existují bílkoviny, které nemají příliš velký rozsah aminoacid, aminokyselin, některé chybí. A přitom eh, dnes hodně z toho, o čem jsme tu mluvili, je no tak prostě jinou bílkovinu pěstovat, ale přitom jiná bílkovina nemusí obsahovat to, co potřebujeme, zatímco soja má velmi široké spektrum těch aminokyselin. Mě by tedy zajímalo, jestli například ten bob, ten vlčí bob, je takovou plodinou. Nebo existuje něco, co je srovnatelné se sojou i po této stránce? To by mě zajímalo. Paní poslankyně Petýr. Děkuji vám. Hmm, děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za spoždění. Musel jsem hlasovat na výboru Envy. Také jsem chtěla poděkovat za tuto prezentaci. Myslím, že velice dobře schrnul potenciál Evropské unie. Například v Chorvatsku nemáme GMO, nepovolujeme ani jako experiment. Nastartovali jsme ovšem iniciativu Dunajská soja, abychom mohli vyprodukovat dostatek soji pro naše potřeby. Soja, která by nebyla geneticky modifikovaná, abychom nemuseli dovážet soju z ciziny protože ta obsahuje GMO. Vaše prezentace byla velmi zajímavá. Hovořil jste eh, také o fazolích a luštěninách. A letošní rok je některými považován za rok luštěnin, které jsou důležité nejenom pro stravu, pro výživu eh, zvířat, ale i lidí. Na kolik, kolik úsilí musíme vyvinout, abychom byli soběstační produkci nezbytných eh, proteinů eh, bez GMO na eh, výživu našich zvířat. Pan Hausling. Já jsem uh, chtěl zdůraznit ještě jednu věc, a sice uh, ten klimatický aspekt u uh, uh, luštinin. Mělo by se to nějak započítat, aby uh, se to více rozvíjelo. To znamená ty efekty na uh, úsporu CO2 eh, tím, že se eh, bude eh, vyrábět právě toto. Bylo by možné to nějakým způsobem ocenit klimatickými certifikáty a také používání humusu, to je velice důležité, abychom ocenili peněžně, že tohle to, to je přínos zemědělství proti klimatickým změnám. Teď už eh, tady nemáme eh, tu stránku k vlčímu bobu. Eh, jaké výhody přináší jeho pěstování opravu, oproti pěstování soji pro různé regiony? mohli se to víc vysvětlit? Jste říkal, že když byly platby odděleny, tak, eh, že došlo k, propazu, k propadu. Hmm, myslíte, že by měly být znovu vázané platby, aby se eh, tohle eh, aby se to i jako státní pomoc opravdu, se státní pomocí opravdu rozhýbalo. A potom samozřejmě, my si všichni v zásadě shodneme. Jsou tady opravdu rozumné možnosti, ale klademe si otázku, a teď už je to téměř pět let od té mojí zprávy. Proč se vlastně nic neděje? Která lobistická skupina brání tomu, abychom eh, se pohnuli vpřed? Proč přešlapujeme eh, léta na místě? Je to zemědělský obchod, který to eh, bojkotuje, který nepouští na trh vůbec žádné Rušiněny říká, že ten objem je tak malý, že to nemá smysl Čili jsou nějací účastníci té hry, kteří brání rozšíření těch proteinových plodin? Děkuji, pan Tarant. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také všem přispěvatelům a děkuji, pane předsedo. Opravdu si teď to zasloužíte, tu pochvalu že jste toto zařadil na eh, pořad jednání. Také děkuji paní Petír eh, paní Petě za to, že představila tady ten svůj podnik. A eh, chci vám říci, že Filip Resov v podstatě všechno vyjádřil, ale jenom bych chtěl doplnit. Je důležité, aby Evropa snížila svoji závislost na soje a um, abychom našli znovu, znovu získali naši svrchovanost eh, v této produkci, protože zatím ehm, to pokrývá pouze 1% potřeb, které jako, v Evrop, jako Evropa máme. Eh, dohody o volném obchodu, které byly často odsuzovány, protože vedou k financializaci obilnin a soji. A pak se dostáváme pod taktovku finančních trhů. Jsou tři země, které těmto trhům dominují. Abychom se mohli trošku osvobodit od těchto uh, smluv, tak bychom právě museli být schopni vyrábět vlastní soju bez uh, nadvlády tohoto agroprůmyslu, který pak eh, spolu s Evropskou unii často ohrožuje nezávislost Evropské, Evropské unie. Eh, dámy a pánové, vyčerpali jsme eh, seznam přihlášených do debaty. A přejdeme tedy k odpovědím našich řečníků, myslím, že ve stejném pořadí, jak tomu bylo. Čili prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám také za zajímavé eh, dotazy a připomínky. Já myslím, že když si tu debatu shrneme, tak se všichni eh, shodneme, že eh, je třeba něco dělat. Já můžu říct, jaké s tím mám zkušenosti já. Abychom mohli zvýšit konkurenceschopnost i potřebujeme tržně orientovaný přístup. Naše organizace provádí certifikaci Dubaňská soja Můžete si zadat na balíček mléka nebo síra, pokud ten dobytek byl krmen touto sojou, tak to tak je. To je tržní přístup, ten je nutný, protože tady máme podmínky bez GMO a naše zemědělce vyrábí soju o něco dráž než v Brazílii, takže pokud tam nemáte tržně orientovaný přístup, tak je to velmi těžké. Musíme to ale dělat nejenom pro soju, ale pro všechny ostatní luštiny, tedy luštěniny. Pokud spotřebitelé v Německu nebo Francii chtějí mít německé, eh, tedy eh, místně krmená zvířata, tak si musíte vytvářet místní eh, značky. Můžete mít kůře vykrmené ve Francii s francouzskými surovinami, tedy krmivy. A musíte vytvořit určitý cyklus a spotřebitel musí znát ty rozdíly. Potom je tady druhá politická věc. Tržně orientovaný přístup je velmi důležitý. Pokud chcete prodávat luštění, nestačí, abyste je Eh, pěstovali na poli, ale dále je také musíte prodat spotřebitelům. Eh, jsme proto my, tržní organizace eh, s známkovým systémem. A my mm, oporujeme čistě na soukromém základě. Není proto žádný politický, žádná politická podpora. Potom musíte vytvořit pozitivní cyklus a ne bludný kruh. Potřebujeme stimulovat soukromé veřejné investice, aby ty eh, bílkovinné plodiny byly všechny ekonomicky eh, udržitelnější pro eh, soukromé statky, pro soukromé výrobce. To už se děje v Evropě. Například výrobci investují do lepších osiv. Kvalita osiv roste, protože si říkají, no za deset let tady bude více soji a je to zajímavé, ale u řady dalších věcí, jako je vlčí bob nebo hrach, Eh, lidé nemají ten dojem, že se to bude pěstovat. Takže to potřebujeme, aby Evropská unie vytvořila dojem, že je tady trvalá podpora z její strany. Bohužel společná zemědělská politika má velmi krátký, jenom pětiletý cyklus a teď máme Damoklův meč je třeba udělat něco pro uh, eh, rušněny a příštím uh, cyklu se to zase přeruší a potom se těžko plánují investice. Samozřejmě můžeme dělat veřejné investice, ale ty vždycky budou omezené a v zásadě eh, se budou týkat základního výzkumu, ale my potřebujeme také aplikovaný výzkum a ten mohou dělat firmy, pokud se budou eh, domnívat, že tady bude trvalá podpora přes několik období pro eh, plánované, tedy pro proteinové plodiny. Čili je tady třeba mít jistotu plánování, jak říkáme německy. Potom je tady pozitivní cyklus investic a ty plodiny eh, jsou potom eh, života schopnější ekonomicky. Čili stimulujte poptávku tím, že zavedete označování produktů a zajistěte eh, bezpečnost plánování, tak aby Evropská unie nepodporovala jenom rok nebo jedno období. Děkuji vám. Děkuji. Já se chci vrátit eh, k té soji, všude soja na 100%, jako bychom bez soji nemohli žít. Jistě nemůžeme ji úplně eh, odbourat, ale po určité době, už několik let, eh, všichni přísahají na soju, jakožto krmivo, v konvenčních chovech, je to něco strašně důležitého často 40, 50, 60 a někdy 80 krmiva tvoří soja, což je dosti extrémní z hlediska vyváženosti e, stravy. V soje není všechno. Jistě jsou tam e, proteiny, ale pokud jde o aminokyseliny, tak ty můžeme dostat jinak. E, říkám vám, že v těch e, našich směsích jich používáme soji málo, protože je málo biosoji a můžeme najít velmi dobrou rovnováhu vyváženost s dobrými technickými výsledky bez soji. A tyto aminokyseliny, které jsou tak významné eh, pro drůbež a pro um, například uh, chovy vepřové, lze tedy najít jinde a tě těžké najít se sojou. Monokultury um, s, ty už měly příležitost se prokázat a nefungovalo to. A um, u některých rozmanitých kultur je daleko méně pak potřeba používat chemikálie. Eh, minimálně je můžeme omezit, snížit eh, právě na základě rozmanitosti, protože eh, na těch, v těch polích probíhá určitý životní cyklus těch hub a plísní a když se tento eh, cyklus přeruší prostřednictvím jiných kultur, no tak se okamžitě dostaví výsledky, které jsou velice příjemné. Takže já bych byla ráda, aby, abychom začali vnímat zemědělství a um, také živočišnou produkci a chov uh, trochu z této perspektivy. Um, hovořili jste také o problémech souvisejících s prací. Jistě u těch středně velkých zemědělských usedlostí můžeme vytvářet eh, také podstatné pracovní příležitosti, takže to je také potřeba. Musíme zejména působit na lokální úrovni. Když říkáme, že nejsou výnosy tak značné chceme i vyvázet, vyvážet, no tak musíme nejprve dobít ten vnitřní trh. A já jsem přesvědčena o tom, že nemůžeme chtít bio všude, ale mohli bychom minimálně hledat informace o tomto zemědělství a, mm, a výživě, mm, která je bio, a trošku změnit směr zemědělství na celoevropské úrovni. Bazo. Já myslím, že je důležité, abychom pochopili, proč Evropská unie dováží 25 až 30 milionů tun soji a sojové moučky ze světových trhů každý rok. A tvrdá pravda je taková, že to představuje 60 až 70 doplňkových bílkovin, které dnes skrmujeme v Evropě. A skutečnost je taková, že kdybychom to přestali dovážet ze Severní a Jižní Ameriky, tak do tří měsíců bychom neměli žádnou farmu, kde chovají vepře, krávy a nebo drůbež. Kdybychom přestali dovážet, do tří měsíců ode dneška bychom měli skutečně velké potíže. Taková je skutečnost. Tak na tom jsme teď. Proč jsme natolik závislí? A to už posledních 15-20 let, jak říká pan Fanegen. Odpověď na tuto otázku zní v profilu aminokyselin, nebo je v profilu aminokyselin. V soji je mimořádně hodně aminokyselin. A právě díky nim moderní hospodářská zvířata fungují. Moderní genetika, moderní, moderní slepice, prasete, krávy, vyžaduje obrovské množství určitých látek. Metionin je například důležitý pro produkci mléka. To jsou všechno aminokyseliny. A ty aminokyseliny jsou v mimořádně velké mm, výši v soji. A proto u hospodářských zvířat, brojlerů a podobně s vysokými výnosy nemůžeme skrmovat nízkokvalitní bílkoviny, protože prostě nebudou mít stejné výsledky, jaké se očekávají u moderního zemědělství. Takže není to snadný systém, není snadné se v tom vyznat, protože ta genetika těch zvířat je nedílně spojená s kvalitou potravy, kterou potřebují. Tryskový motor nebude fungovat, když mm, jako palivo budete používat diesel a a v podstatě metabolismus moderního prasete nebo slepice je stejný jako metabolismus tryskového letounu. To palivo vám poskytne soja. Jediná další plodina, která tu dokáže emulovat, děkuji pane Flanagane, je vlčí bob, protože vlčí bob má vysoký obsah bílkovin, asi 40 takže dokáže soutěžit s obsahem bílkovin v soji. V sojové moučce je ho asi 44-47 záleží na tom, co si koupíte. U, u bobu je to asi 40 eh, v hrachu a ve fazolích asi 25. A proto vlčí bob dokáže soutěžit. Proto máme určité, určitý dobytek, který to vyžaduje. A proto jsme tak závislí na dovážené soji. Jde o to, jakou kvalitu potřebujeme, jakou kvalitu potřebují tato zvířata. Nemůžeme jim přestat dávat soju a začít jim házet hrách a fazole, to by prostě nešlo. Vlčí bob to by šlo, ale teprve v posledních 10-15 letech agronomy byly překonány agronomické problémy související s vlčím bobem. Vlčí bob by měl být obrovská celosvětová plodina, stejně jako soja. Ale teprve v 10 až 15 letech byly vyřešeny agronomické problémy spojené s vlčím bobem. A pak ta otázka oddělení a spojování. Tady bych měla vysvětlit, že jeden z problémů se sojou v Evropě konkrétně a historicky spočívá v tom, že v roce 1992 měla soja smůlu, protože se dostala do stejné skupiny jako olejnatá semena. Ale to je obrovský problém. Byl to obrovský problém. A pokusíme se vám to dokreslit. Někdy v roce 93, 94 já jsem mohl říct zemědělci, pěstujte soju. Milý zemědělec mi řekl, za olejnatá semena dostanu 120 liber za, za hektar, za hrách a fazole 180, protože hrách a fazole byly v režimu bílkovin, to soja bohužel eh, byla zařazená mezi olejnatá semena. A to je důvod, proč nebylo možné eh, dostat do pohybu soju tady v Evropě, dokud nestouply ceny. Takže teprve v posledních pěti, šesti, sedmi letech se soja, no, soja začíná být ekonomicky zajímavá pro evropské zemědělce. Takže otázka zní, co teď? Jak to napravit? Jak napravit tu šílenou závislost? Tři měsíce od katastrofy. Nezapomínejte, že jsem také říkal, že ta situace se bude jenom zhoršovat. Číňani budou odebírat 100 milionů tun na trhu v příštích pěti, deseti letech zřejmě, pravděpodobně. My si musíme uvědomit, že jsme ještě eh, nedosáhli vrcholu, jsme teprve v polovině cesty a musíme něco začít dělat teď. A tu závislost můžeme omezit tak, já jsem také zvažoval různé jiné věci. Podle mě to, co by se zřejmě nejsnadněji dalo prosadit mezi Evropany, zapomeňte na GMO. O to nejde, jde hlavně o tu závislost. 30 milionů tun. Čím to nahradit? Potřebujeme integrovanou politiku pro bílkoviny tady v Evropě. Integrovanou politiku. Politiku, která v sobě bude spojovat luštěniny, hrách, fazole, vlčí bobsu. To jsou ty tři hlavní věci. Integrovaná politika, protože když ty plodiny spojíme a uděláme to správně, dokážeme zmírnit naši závislost na dovážené soji. Takže abych odpověděl na vaši otázku, jak ji omezit, jak přejít k bílkovené nezávislosti tady v Evropě, odpovědí je integrovaná politika musíme uznat příspěvek luštěnin, hrachu a, bílko, a fazolí a potřebujeme uznat, jaký příspěvek přináší vlčí bob a svoje pěstovaná v Evropě. A to uděláme tak, že uznáme jednu věc, kterou ty tři věci mají společnou. Pan profesor má pravdu. Ten model uhlíkových kreditů, to je správná cesta. Protože musíte spálit dva litry přírodního plynu, abyste vyrobili 3 kilogramy hnojiva. Sto padesát litrů potřebujete na litr nějakého jiného hnojiva. Hektar soji nebo vlčího bobu bude mít výnos 200 kg a to je ekvivalent 90 litrů dýzlu. To je lepší energetická rovnováha než jakékoliv jiné energetické plodiny, kterou teď za peníze evropských daňových platníků pěstujeme. My podporujeme nesprávné plodiny, pokud chceme zachránit planetu a také e, zvýšit produkci bílkovin. Pojďme tou cestou uhlíku. Tak získáme tu integrovanou politiku, kterou potřebujeme, protože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 Eh, a hrozně se nám to líbí. A když přijde na lámání chleba, tak eh, konkurenci vyhrávají eh, statky nebo firmy velké, podniky velké. A, a podobně to dopadá i s finanční podporou. Ale myslím, že naše dnešní podrobná debata byla nezbytná také v kontextu řešení, které budeme přijímat v nejbližší době v rámci e, prací na budoucností e, společné zemědělské politiky nebo také e, v rámci midterm review. Takže děkujeme vám za vaše odpovědi a za odpovědi, které budeme chtít, abyste nám poskytli do budoucna. Takže děkujeme odborníkům je představitel komise poslancům eh, za zajímavou eh, debatu. Každopádně, mm, kdybychom pěstovali více těchto eh, rostlin, hodně by to vyváželo evropské zemědělství. Evropský model zemědělství je opřený na různorodosti a na využívání našich eh, dobrých eh, odrůd eh, bílkovinných rostlin. Potřebujeme široký přístup a integrovaný, integrovanou politiku, která by zajistila tento eh, rozvoj různými podpůrnými instrumenty. Já vám děkuji, dámy a pánové. A máme ještě jeden bod, eh, můžete se zůstat, eh, máte tady čas, budeme rádi. A ještě jednou vám tady děkujeme. A dostáváme se k bodu 10. Ekologická produkce a označování ekologických produktů. Jak dámy a pánové víte, probíhá třetné na jednání. Proběhlo eh, sedm jednání za nizozemského předsednictví, poslední 16. června. Eh, vyjednávání nebyla ukončena, to znamená to při na slovenské předsednictví. Zároveň bych eh, rád vyjádřil vděk, že slovenské předsednictví už je zde přítomno. To je eh, vidět, že už eh, přitohuje. A stručně dám slovo našemu zpravodaji panu poslanci Hojslingovi, aby nám poskytnul informace o stavu probíhajících třístranných jednání, pokud jde o ekologickou produkci a označování ekologických produktů. Pane poslanče, Eh, máte slovo a ještě jednou děkuji eh, našim hostům. Máte slovo. Pane předsedo, a já už to řekl. Proběhl devátý trialog minulý týden. Nizozemskému předsednictví eh, bych rád srdečně poděkoval za rozložení podstatného pokroku v této ne úplně jednoduché otázce eh, organické, tedy zemědělské eh, jako, jako výroby. Eh, můžete se ptát, proč už to nemáte dávno hotové. Ono to už opravdu trvá docela dlouho. Ale já myslím, že za předsednictví rady jsme postoupili vpřed. Někdo uh, říká, že sklenice je spůli plná, někdo spůli prázdná. Já říkám, že je spůli plná. Chci poděkovat komisi, že v posledních týdnech ještě uh, umožnila uh, řadu kompromisu, takže jsme dosáhli schody u kapitoly dovoz. Shodli jsme se tam také v rozsahu působnosti v obecných východiscích, to už je všechno dané za posledního trialogu jsme se eh, zabývali otázkou kontrol. I tam eh, nalezení kompromisu do začátku nebylo příliš jednoduché, protože ty eh, pozice se hodně lišily. Na posledním trialogu se nám podařilo nalézt kompromis u téhle poměrně komplikované otázky. A můžu říci, že jsme spokojeni ze strany parlamentu, protože jsme si zachovali určité body. Pro parlament jde o to, že máme každoroční kontrolu, fyzickou kontrolu všech podniků možněnou, a o to jde, ale může tam být výjimka 30 měsíců. Ta možnost principiálně existuje, ale pouze za splnění velmi přísných kritérií, kdy tedy daný podnik platí za bezpečný potom se to může na, eh, tedy prodloužit na 24 měsíců. Jde o ohlášené kontroly, ty výroční kontroly a, eh, a tam to zůstává tak, jak to je. Neohlášené kontroly mohou být, ale když to bude nezbytné, budou tady moci být i výjimky. Způsob kontroly, čili fyzická eh, výroční kontrola v podniku, Jsou tady eh, rizikové kontroly podle eh, stavu podniku, situace tamní, eh, to je celé jasné. S, výboru Envy, s výborem Envy jsme se shodli na tom, že to proběhlo poměrně, hm, tedy, hm, proběhlo to proto poměrně plynule. Tam se projednávala ta kontrolní část hlášky a ta ekologická. My v našem výboru jsme řekli, že ta ekokontrola je věc, eh, která patří do ekonařízení a tak tomu eh, tak tomu eh, tedy zůstalo, ale myslím, že to je obhajitelné. Otázky, kde jsme se ještě neschodli na posledním trialogu. Je to jedna z nejcitlivějších a sice jak se postavit ke znečištění do budoucna a jak se mu vyhnout. Zase jsme se shodli, že to, co jsme jako parlament předložili, to znamená ta preventivní opatření, eh, která každý výrobce ekologických produktů eh, musí podnikat, musí být potvrzena. Při, eh, posílena, pardon. Čili eh, ty podniky musí posílit vlastní opatření a na dalším dialogu eh, se povolíme o tom, eh, jak se k tomu postavíme a kdo musí přijmout jaká opatření. Pro mě bylo jasné, i pro členské státy, a je to zřejmé, že členské státy se musí snažit ochránit ekologický sektor, když jsou problémy s určitými pesticidy a s jejím používáním, tak daný členský stát musí přijmout odpovědnost a bránit eh, jejich používání. Nové slovenské předsednictví bude mít eh, za úkol pokrok v jedné věci. My už jsme se o, o tom přibližně jednali. Za parlament eh, si myslíme, že podstatné části toho nařízení patří do základního nařízení a neměli bychom tam nechat příliš otevřené, eh, otevřených míst, které, které, které, které se potom budou upravovat eh, delegovanými akty. Tady se neschodujeme s radou, protože eh, rada ve spoustě věcí nemá žádnou pozici, nebo říká, to upravíme potom. A potom potřebujeme tedy rada nový, nový mandát, pokud jde o otázku chovu živočišného i ekologických osiv, tam chceme to mít jasné a nechceme to odkládat na později. To tedy musíme eh, dopracovat s mým předsednictvím. I když eh, to vypadá eh, pomalu, tak se dostáváme vpřed. Už jsme uzavřeli řadu kapitol a já věřím, že za příštího předsednictví už se na to podaří dorazit celé. C'est bon, c'est bon. Pan poslanec Ferron. Pan poslanec Ferán. K tomuto tématu. Tak my jsme viděli přímo v terénu, že je tu určitá neprůhlednost. Eh, ohledně těch, těchto jednání, které eh, brání ehm, regulaci. Existuje mnoho eh, chovatelů, kteří jsou postiženi ehm, krizí, kteří působí v bioprodukci, ale ehm, mají problémy, pokud jde o navyšování investičních zón. A také, čeho jsme svědky v bioprodukci, že se ne ve všech zemích stejně uplatňuje legislativa. Mnozí eh, zemědělci, zemědělci se diverzifikují, ale nejsou eh, vždy podpořeni Evropskou komisí. A pak někdy, někteří dokonce eh, zastavili ten pro, proces konverze na biozemědělství. Takže tento proces musí být podporován. Ovšem bohužel pořád ještě přetrvává mnoho bodů, které eh, přechodu na eh, biozemělství brání. Pan poslanec Jakovič. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Rovněž se vyjádřím velmi stručně. V tomto případě nebudu tak optimistickým um, ohledně pokroku za nizozemského předsednictví. Já se domnívám, že náš postup je velmi pomalý. I když v průběhu Vánoc, tedy i kdybych se nám podařilo do Vánoc ještě něčeho dosáhnout, čili za slovenského předsednictví, tak samozřejmě v to doufám, ale bojím se, že se nám to nepodaří. Ale i kdyby, tak si kladu otázku, kolik nových zákonů dobré kvality skutečně přijmeme. Nebudou to jen drobné kosmetické úpravy po dvouleté práci? Obávám se, abychom nepřijali spíš minimalistické změny. Některé procesy týkající se kontroly se začaly, začaly rozbíhat. To je pozitivní. Ale obecně se stále kladou velké otázníky, pokud jde o konečný produkt, který z tohohle zejde pan poslanec Agňu. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem původně eh, nechtěl se vyjádřit, říká pan Andriu, ale eh, nakonec přece jenom jsem k tomu získal inspiraci. Tento eh, projekt, tak já myslím, že v první řadě musíme upřesnit tomu, co říkal pan Hoisling, já mu chci poděkovat za kvalitu jeho práce a chci se k němu připojit. Poděkovat také komisi a radě a odchozímu předsednictví, protože to není jednoduchý projekt, je to technické. A je to modifikace nařízení o e, regulace, tedy stávající regulace e, biologického zemědělství. A je, není k ničemu, nebylo by k ničemu za každou cenu vý, urychlovat vyjednávání. Já musím říct, že jsme pokročili v takových věcích, jako jsou smíšené kultury. Protože jsme vycházeli z velmi odlišných postojů, anebo kontroly. To je také přece jeden z centrálních aspektů jednání. Ale 550 milionů evropských občanů, to je jedna věc a nad eh, jejich rámcem je ještě další trh. A když je potřeba zajišťovat kontrolu, tak to je jednak v rámci společenství, ale také eh, dovoz a vývoz tedy. A u těch dovozů musí také existovat příslušné struktury a ta výzva je tady obrovská v rámci biologického zemědělství, v rámci organického zemědělství řešíme vlastně všechny složky zemědělství. Tudíž eh, to nemůže být jiné než komplexní. Protože se to dotýká eh, zemědělství jako celku, jak u nás, tak i u našich partnerů. Děkuji. Proszę Państwa, ten punkt nie przewidywał. Dámy a pánové, k této věci neměla být uh, debata. Čili uh, uh, teď už jenom minutu, poslankyně Aguilera, prosím. Si preguntar una cosa muy concreta. Si hay de acuerdo... Ano, já budu velice stručná a konkrétní. Máme nějakou dohodu o mezních hodnotách, o nějakých těch prazích? Na to se chci zeptat. Bardzo krótko, pan Hausling. Tak jenom velice stručně, pan Hausling, opravdu minutku. Die kennen ja die, die